Dnes se bude jednat o otázce k ústnímu zodpovězení k vymícení mrzačení ženských pohlavních orgánů a proto dám nejprve slovo paní poslankyni k této otázce. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně eh, Znásilňování žen a dívek je znepokojící fenomén. Takřka všechny ženy v Evropské unii zažily jednou v životě alespoň jednou v životě násilí. Jedna z deseti žen může být nucena k sexuálním aktům. Toto násilí proti ženám je nejstrašnější násilí páchané na ženách a dívkách. Dochází také ke zneužívání dívek, což vede ke zdravotním problémům a dlouhodobým zdravotním problémům. Evropský parlament zejména výbor žen vyzvali Evropskou komisi, aby realizovala konkrétní opatření pro skoncování tohoto fenoménu. Neexistují žádné globální strategie proti znásilňování žen a proti mrzačení jejich pohlavních orgánů. Je třeba tyto zločiny s co největší vervou potírat je třeba obsáhle směrnice Evropské unie v tomto duchu. Není možné, aby práva žen byla potlačována do pozadí a aby nezískala potřebnou pozornost. Doporučujeme, aby dohoda Evropského rady a, sjednoc- a dohoda z Istanbulu byly ratifikovány pro odstranění domácího násilí páchané na ženách. Je třeba Rovněž stanovit normy v této oblasti, to je jeden ze zásadních kroků, které mohou státy a Evropská unie vykonat, aby se vymítilo mrzačení ženských pohlavních orgánů. Existuje celá řada mezinárodně platných nástrojů, které upozorňují, jak důležité je zastavit pohlavní zneužívání žen a mrzačení jejich pohlavních orgánů. Máme tady již dohodu k odstranění veškeré formy násilí, je třeba chránit práva dětí. To vše jsou základní nástroje, které se již uskutečňují. Eh, mrzačení ženských pohlavních orgánů se týká 140 milionů žen a dívek na celém světě. 3 miliony dívek jsou vystaveny nebezpečí, že se stanou oběťmi tohoto násilí. V době, kdy se diskutují nové cíle pro rok 2015 a pro Milénum je důležité, aby rovnost pohlaví patřila k těmto cílům a práva žen a boj proti násilí páchaném na ženách a dětech musí být prioritním cílem je nesmírně důležité definovat konkrétní cíle pro uskutečňování konkrétních opatření aby se zabránilo tomuto mrzačení ženských pohlavních orgánů. Je třeba zastavit násilí páchané na ženách a dívkách. Jedná se o zdraví žen, zejména co se týče je jejich sexuálních a reprodukčních práv. My všichni víme, že mrzačení pohlavních orgánů žen a dívek Eh, má velmi negativní dopad na zdravotní stav žen. Veškeré tyto formy násilí páchané na ženách a dívkách musí být vymíceny ze jména mrzačení jejich pohlavních orgánů. A to je důležité zejména v krizových obdobích. Víme, že tady došlo k úsporným opatřením a škrtům v oblasti sociální a to se negativně odrazilo na politice pro rovnost mužů a žen. Ženy musí zůstávat doma, musí pečovat o staré lidi, mm, ale jedná se zejména o to násilí na nich páchané. Je velice důležité, aby se také používala nediskriminující terminologie, což může vést k tomu, že potenciální oběti mm, musí být chráněny je důležité potrestat pachatele, je třeba také uskutečňovat preventivní opatření. Ehm, je tady také právo iniciativy, je třeba mít strategie pro vymícení veškerého násilí, což je porušování lidských práv. Počet těchto zločinů nesmí nadále narůstat. Pakliže chceme docílit sociálního pokroku, děkuji mnohokrát. Děkuji vám, děkuji a nyní pan Füle. Uh, děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Dnes je dnem eh, proti eh, mrzacování ženských pohlavních orgánů a je to pro nás příležitost dát najevo, že Evropská unie je proti tomuto odpornému zločinu a se snažíme chránit ženy a děti před zmrzačením. A to jak v Evropské unii, tak i mimo ní. Já tuto iniciativu Evropského parlamentu vítám a rád se této debaty zúčastním. Mrzačení pohlavních orgánů je projevem genderové nerovnosti a porušením lidských práv. Již několikrát v minulosti parlament vyzval komisi, aby jednala. Komise a, a Evropská unie jako celek budou dělat všechno proto, aby zamezili jakémukoliv druhu násilí na ženách. A to i v včetně našich vztahů se třetími zeměmi. To se projevuje také v našem akčním plánu, kterým provádíme stokomský program v chartě pro ženy a také v programu rovnosti mezi ženami a muži. Komise také pracuje na tom, aby se eh, zlepšily poznatky a eh, sběr dat o násilí na ženách. Snažíme se podporovat eh, dobrou praxi, snažíme se poskytnout prostředky nevládním organizacím a sítím, které v těchto oblastech pracují. Komise také nedávno přijala sdělení o boji proti mrzačení pohlavních orgánů. Toto sdělení bylo přijato eh, v listopadu loňského roku. Do této oblasti patří i zneužívání dětí. Odhaduje se, že 500 tisíc žen a dívek v Evropské unii možná byly eh, předmětem této, těchto praktik. A je proto potřeba proti násilí na ženám bojovat. Chtěl bych zdůraznit, že všechny iniciativy a opatření komise se doplňují a již nyní představují velmi solidní a komplexní soubor opatření, který přináší hmatatelné výsledky. Využíváme přitom všechny kompetence pro to, abychom pomohli členským státům při boji proti všem druhům násilí na ženách. Mrzačení ženských pohlavních orgánů je velmi specifický typ násilí, eh, vyplývá to z milné představy, že je to prospěšné pro dívky, je to velmi citlivá otázka a velmi často ještě pořád tabu. Je tedy potřeba zohlednit eh, tuto problematiku v celé její složitosti. A proto Evropská komise přijala akční plán pro boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, poté co parlament přijal své usnesení v roce 2012. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil k legislativním nástrojům. Učinili jsme značný pokrok při přijímání legislativy v oblasti trestního občanského práva. To zahrnuje směrnice o obchodování s lidmi, směrnici o sexuálním zneužívání a vykořišťování, o dětské pornografii, dále to směrnice o ochraném nařízení v případě násilí na ženách, dále to směrnice o právech obětí. Tato legislativa zdůrazňuje potřebu nabídnout ochranu eh, obětem eh, tohoto násilí. Takže znamená to, že máme patřičný legislativní rámec v Evropské unii, kterým můžeme účinně bojovat proti tomuto násilí. Tento rámec ale musí být implementován členskými státy. Evropská komise jim v tom pomáhá a bude také monitorovat, jestli ta implementace je dostatečně účinná. Když jsem se zmiňoval o nelegislativních opatřeních, jako je osvěta, dobrá praxe, e, finanční podpora, to všechno jsou věci, které již nyní pomáhají členským státům v boji proti násilí na ženách. Co se týče našich vnějších vztahů, tady bych chtěl připomenout, že lidská práva, právní stát a demokracie jsou vždycky součástí analýzy, kterou provádíme, když Eh, přemýšlíme, jestli nějakým způsobem finančně podpoříme třetí země. Ženy a lidská práva jsou samozřejmě pevnou součástí této analýzy. Je to také první krok k tomu, abychom použili přístup založený na lidských právech pro podporu ekonomického rozvoje roz, rozvíjejících se zemí. Co se týče mrzačení ženských pohlavních orgánů. Tady Evropská komise velmi aktivně působí v mezinárodních iniciativách, které se zaměřují na eliminaci tohoto jevu, a to již dlouhou dobu. Systematicky upozorněme na mm, tuto problematiku eh, v, v dialogu s tichomorskými, karibskými a africkými státy a zdůrazňujeme potřebu, aby všechny státy zakázaly eh, zákonem tyto praktiky. Stejně tak podporujeme různé nevládní organizace a osvětové kampaně, také podporu eh, lidských práv žen a podporujeme také budování kapacit pro eh, veřejnou zprávu a nevládní organizace. Evropská unie také připravuje regionální kampaně proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které budou prováděny našimi delegacemi ve třetích státech během roku 2014. Evropská unie také financuje projekty již od roku 2006. Od té doby bylo financováno 17 projektů v 18 zemích. A tyto finance představovaly asi 8 milionů eur. Například jsme spolupracovali na projektu UNICEF a snažili jsme se změnit postoj v Egyptě, v Eritreji, Etiopii, Senegalu a, a v dalších afrických zemích. Je to celé součástí našeho procesu demokratizace a posilování práv žen. Přitom jsme financovali eh, několik projektů, které provádějí <clears throat> nevládní organizace. Děkuji, pane File. A nyní za politické skupiny paní Gabriel tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, drazí kolegové. Takže předně mi dovolte říci, že já se nesmírně těším tomu, že dnes eh, hlasujeme o tomto eh, usnesení, ústní otázce. My jsme přijali usnesení jednomyslně a já myslím, že eh, na výboru a myslím, že i tady na plenárním zasedání parlament vyšle jasný signál směrem k ukončení této kruté praktiky. A samozřejmě, že podporujeme závazek komise paní Redding, která již nastartovala kampaň tolerance, nula, nulová tolerance, která se má právě mimo jiné poprat s touto eh, metlou eh, mrzačení ženských pohlavních orgánů. Je to jedna důležitá otázka. Za prvé, mrzačení eh, ženských pohlavních orgánů je jednoznačně útok na fyzickou a psychologickou integritu žen. A je to také, znamená to pokračování a prodlužování nerovnosti mezi, mezi muži a ženami. Neexistují žádné eh, tradiční kulturní záminky k nedodržování lidských práv. Eh, uvědomme si, že se to děje nejenom v našich partnerských zemích, ale i v Evropě. A eh, je to stále zatím na africkém kontinentu, kde se realita liší podle jednotlivých zemí. Takže je důležité, aby Evropa byla vybavena globální integrovanou strategií, která umožní um, mít integraci mezi vnitřními a vnějšími uh, politikami v, této, v, této, v tomto tématu. Musíme mít kampaň prevence a to v rámci strategii Evropské unie boje proti mrzačení pohlavních orgánů. Musíme samozřejmě eh, do toho zapojit i muže a chlapce, protože bez jejich účasti a angažmá bude těžké tuto praxi vymítit. Je tudíž naprosto klíčové, abychom dospěli k našim cílům a abychom neupadli eh, do eh, pasti eh, zdravotnicky asistované mutilace. Protože i když probíhá ve sterilním prostředí a i když dělá lékař, tak je to stále mutilace. Stále mrzačení. Takže nulová tolerance Eh, vůči mrzečení ženských pohlavních orgánů. Chopme se této příležitosti a povzbuďme celé mezinárodní společenství, aby ukončilo eh, tento negativní jev a vyzdvihuji nyní všechny statečné ženy a dívky, které k tomu přispívají každým dnem. Děkuji a slovo dostane na dvě minuty paní Estrela. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, ano, již to bylo řečeno, 140 milionů žen již prodělalo eh, tuto, eh, prošlo touto krutou eh, praktikou a každý den přibývají další. Každá, jedna za každých šest minut. Dělo se tak dříve ve věku 8 až 9 let, Nyní však je to často ve věku dvou či tří let. To je, to je ta tragická realita, již jsme svědky v mnoha třetích zemích, ale také v rámci některých společenství, která jsou usazená již na území Evropské unie. Třeba v Mali 98% žen a dívek je takto zmrzačeno a účastní se i e, rodina, včetně rodičů. Ten nesmírný tlak podrobit e, dívky mrzačení existuje i když se přestěhují do Evropy z těch zemí původu, takže musíme e, proti tomu bojovat. Představuje to vážné porušení lidských práv a státy vůči tomu předtím nemohou zavírat oči, neboť to ohrožuje fyzické a psychické zdraví a integritu žen a dívek. Ti, kdo jsou této praktice pod, podrobeni, trpí jak krátkodobě, tak dlouhodobě, mohou podlehnout eh, infekcím, chorobám jako je AIDS, dále trpí eh, různými sexuálními dysfunkčnostmi a problémy při početí a při narození dítěte. Kromě toho jsou tu samozřejmě psychologické eh, dopady, které jsou obdobné jako u znásilnění. Takže musíme opravdu koordinovat kroky a podporu na eh, poli reprodukčního zdraví. Můžeme udělat více pro tyto mladé ženy a dívky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V roce 2004 eh, byl určen dnešní Mezinárodní den pro nulovou toleranci pro vymícení mrzačení ženských pohlavních orgánů. Mnoho eh, se uskutečnilo v poslední době, ale stále je to příliš málo celého světově trpí 140 milionů žen a dívek mrzačením. A v Rakousku například existuje NGO, která činí vše proto, aby zastavila tento fenomén mrzačení ženských pohlavních orgánů. Řada lidí se zajímá o toto téma a velice se angažují. Dokud budou existovat tyto praktiky mrzačení, je to všechno příliš málo. Domnívám se, že je třeba vyvinout jednotnou strategii, alespoň v Evropské unii, a to by nám pomohlo dosáhnout větších úspěchů a zastavit tento rituál. Měli bychom vystupovat jedním hlasem proti třetím zemím a sice vehementně. Musí existovat nulová akceptance. Není možné, aby za pomocí evropských peněz se podporovaly třetí země, kde tato praktika má stále ještě společenský status. A na závěr se ptám, v jakém světě to žijeme, když se akceptuje páchat násilí na ženách a dívek. A rada by se měla zaujímat, zabývat tímto tak důležitým tématem. Děkuji, paní Wertmann, pan Romevan. V roce 2008 Spojené národy přijali dokument, který se kladl za cíl zabránit mrzačení ženských pohlavních orgánů. Volá po komplexní strategie, která by vedla k úplnému vymícení těchto praktik. V Evropské unii Parlament eh, odhaduje, že půl milionu lidí žije z následky takového e, zmrzačení, což se rovná celkovému počtu obyvatel Malty. To ukazuje, jak důležité je, aby Evropská unie sehrála svou roli při boji proti těmto praktikám. Akční plán Evropské unie představuje klíčový prvenk odpovědi na tyto závazky, které Eh, <clears throat> byly přijaty v rámci OSN. Jde tedy o to, jak sledovat dosaženého pokroku na základě této strategie uplatňujeme multidisciplinární přístup, snažíme se aplikovat mezinárodní standardy v oblasti lidských práv a zaměřujeme, že zaměřujeme se na prevenci. To znamená také práci s těmi komunitami, kterých se to týká, s mladými lidmi, snažit se informačně působit proti zavedeným stereotypům. Prevence také znamená školení eh, zdravotnického personálu, který může přijít do styku eh, s tímto jevem. Neměli bychom ale kriminalizovat eh, tyto činy, protože nemáme žádné důkazy o tom, že by to sloužilo k odstrašování. Samozřejmě, že je potřeba přijmout legislativu, je potřeba ochran, chránit děti. A stejně tak potřebujeme eh, si uvědomit, že to je, který může ohrozovat celou eh, společnosti, ale musíme si uvědomat, že soudní řízení nebo odnětí svobody a oddělení od rodičů, to všechno <clears throat> může mít eh, dopad na blahobyt dítěte. A proto bychom se neměli plést prevenci a kriminalizaci. Měli bychom eh, spíše se pokusit o změnu mentality a pomoci těm, kteří byli postiženi zmrzačením pohlavních orgánů. Potřebujeme mít dlouhodobou vizi a potřebujeme také spolehlivé údaje o výskytu, abychom mohli přijímat eh, akční plány. Musíme podpořit ty, kteří již pracují na tom, abychom tento jev eh, vymítil a já doufám, že to usnesení, které dnes bude přijato, pomůže práci aktivistů, kteří proti tomuto jevu bojují. Již nyní dosahují eh, značných výsledků a všichni by měli podepsat příslip, že tato evropská který te připravila tato evropská kampaň. Děkuji vám, pane Romeva. A teď má slovo paní Jana Kunakis. Micro. Prosíme o mikrofon. Female genital Mrzačení ženských pohlavních orgánů je odporný násilný akt proti mladým ženám a dětem, dívkám. 500 tisíc dívek, kterým je někdy jen, jsou jen, někdy jen tři roky, jsou ohroženy eh, každoročně. 65 tisíc ve Spojeném království je vystaveno riziku. Většina z nich eh, že právě v oblasti Londýna, mého volebního eh, okrsku. V roce 2005 byla tato praxe kriminalizována, ale v uplynulých 25 letech nedošlo k žádnému reálnému stíhání. Ve Spojeném království jsme zahájili boj s eh, touto bar- barbarskou praktikou. London Evening Standard je, stojí na čele tohoto boje mezi médii, tedy tím, že upozorňuje, informuje veřejnost o této praktice. Tím můžeme tuto praktiku zarazit a zbrzdit. A já doufám, že se ke mně připojí další poslanci a poslankyně tomto úsilí. A to nejenom dnes, v den nulové tolerance, ale také každodenně. Již tento, tento týden tu máme usnesení, které má být prvním krokem k zastavení Eh, mezečení hlavních orgánů v Evropské unii. A pak budeme mít eh, také příští týden veřejné slyšení, eh, budeme sdílet informace a údaje, všechno v zájmu toho, abychom to vymítili ve všech členských státech. Příští měsíc budu mít veřejné slyšení právě v Londýně. Sejdou se tam odborníci a vy všichni se můžete rovněž připojit na obou příležitosti. Musíme eh, v členských státech prosazovat politiku nulové tolerance. Musíme podpořit nevládní organizace celého světa, které usilují o vzdělávání a které informují různé místní komunity o tom, že to není přijatelný postup, ale že to je zneužívání dětí a nemá to vůbec žádné místo v naší společnosti. Usnesení tohoto týdne je výzvou k akci a já vás vyzývám, abyste se k této akci připojili. Děkuji, paní Jana Korachic. A nyní paní Anderson. Děkuji. Dnes, 6. února, si připomínáme eh, další Mezinárodní den boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Odhaduje se, že Eh, více než tři tisíce eh, žen eh, dívek v Irsku se staly obětí této, této praktiky, přestože to zákon zakazuje. A že tisíce dívek a žen v Evropě je nadále vystaveno riziku tohoto postupu, ať už se to děje nelegálně v Evropě, anebo zpětným jaksi importem do své země původu. Je to archaický, barbarický postup, který eh, musí ustat. Oběti často eh, podlehnou tomto postupu vykrvácí anebo zemřou na následky dodatečné infekce. Poškozuje to eh, jejich zdravé genitální tkáně a brání to přirozeným funkcím těla. Tento postup navíc vyvolává Eh, úpornou bolest a má mnohočetné krátko a dlouhodobé důsledky, včetně problémů při těhotenství a porodu a může poškodit i dítě. Ti, kdo přežijí tento postup, pak musí žít s dlouhodobými eh, dopady infekce. A já proto vyzdvihuji například eh, síť migrujících žen a další nevládní organizace za práci v této oblasti. Ovšem eh, s politoháním konstatujeme, že se to stále děje a to je opravdu škoda. To, že tady eh, jsme a že o tomto se bavíme, znamená, že se neudělalo dost. A v severním Mirsku jsou učitelé například varováni aby dávali pozor v případě, že dívky v delší dobu eh, chybí nebo že navštíví své země eh, původu, aby eh, se snažili nějakým způsobem detekovat toto riziko. Stále ještě zůstává udělat hodně práce, pokud jde o zvýšení informovanosti o této záležitosti mrzačení pohlavních orgánů je mezinárodně uznáváno za porušení lidských práv žen a dívek, které je odrazem hluboce zakořeněné nerovnosti mezi pohlavími. Je to extrémní forma diskriminace žen. Prakticky vždycky se to provádí na nezletilých a je to naprosté porušení práva dítěte. Uh, několik předsednictví Evropské rady za sebou z toho neučinili dostatečnou prioritu a je to přitom evropský problém. Jsem eh, ráda, že valné schromáždění OSN v prosinci 2012 schválilo eh, rezoluci proti FGM. A sice vítáme, že se o tom eh, dnes bavíme a že Evropský parlament již přijal předchozí usnesení. Musíme udělat ještě mnohem více. Děkuji. Pan prezidente. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Údaje o rozšíření této strašné praktiky jsou šokující, když se podíváte na údaje z Evropy. Tak je zde 500 tisíc žen, které hm, si museli protrpět tento zásah eh, a na celém světě jich je více než 100 milionů. Ale nemůžeme závažnost eh, tohoto jevu redukovat pouze na čísla. Je překvapující, že v 21. století ještě pořád musíme o něčem podobném mluvit. V Itálii podle agentury pro genderovou rovnost je eh, velké množství žen, eh, které jsou ohroženy tím, že jim budou zmrzačeny pohlavní orgány a proto proti tomu musíme něco udělat a musíme také zavést přímé tresty pro ty, kteří tyto zločiny páchají. Nemohou eh, ho prosadit tady v Evropě, je to nesmyslné, je to násilné, je to proti přírodě. Je to důsledkem náboženské subkultury. A proto v rámci tohoto mezinárodního dne by Evropa měla hovořit bez okolků, měla by poukázat na ty země, ze kterých to pochází a náboženství, které něco takového propagují, včetně islámu. Neměli bychom se skrývat a strkat hlavu do písku žádná globální kampaň proti násilí na ženách to nezastaví. Toto by se mělo týkat specifické kultury. Pokud se Evropa stydí za, své, za svou křesťanskou minulost a křesťanské kořeny, tak je to škoda. Já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že se lišíme a cítím se je, je velmi odlišný od těch, kteří použijí kus skla nebo nůž na to, aby kolikrát způsobili Eh, po strašném utrpení eh, smrt těchto mladých dívek. Děkuji vám, pane Morganti, teď eh, Jiménez Becerril Barrio. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Nebudu tady opakovat defini mm, mrzačení ženských pohlavních orgánů, tak jak to definovala Světová zdravotnická organizace, ale je skutečně urgentní zastavit toto utrpení psychické i fyzické žen. Ale co to je? Je to částečné, částečné nebo totální odstračení klitorisu. 140 milionů dívek a žen utrpěli tuto formu násilí. Dívky počínaje jejich dětstvím a dospíváním. A to se týká nejenom dívek žijících mimo Evropskou unii, brž také dívek žijících v Evropské unii. 50, mili, 50 tisíc dívek v Evropské unii již tím utrpělo újmu. E, přitom k tomu mrzačení dochází za naprosto nehygienických e, okolností, což ohrožuje zdraví dívek na mezinárodní úroveň musíme zarazit tuto praktiku, která není založena na žádné kulturní tradici. V tomto parlamentu byla schválena řada usnesení pro vymícení mrzeční ženských pohlavních orgánů. E, směrnice pro hájení lidských práv je jímž jsem byla autor rukou podepsalo 18 zemí. V tomto smyslu potřebujeme společný přístup se sdílenými daty. SVČ musí také se ujmout tohoto boje násilí na ženách. Je spousta žen, které nemohou pozdvihnout svůj hlas a proto je naší povinností vymítit tuto formu násilí, které porušuje lidská práva ve 21. století. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní Senezin na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně mrzačení ženských pohlavních orgánů je nesmyslná forma násilí a diskriminace. Jedná se o porušení integrity dívek a žen a to je těžké porušování lidských práv. Problém se vztahuje na 500 tisíc osob v Evropské unii a 125 milionů na celém světě. Pravděpodobně jsou tyto údaje příliš nízké. Statistiky žen a dětí v rizikových skupinách jsou evidovány pouze v několika členských státech. Evropská komise činí opatření eh, pro ehm, vymícení ženských pohlavních orgánů, aby tato tato opatření přinesla úspěch, musí existovat globální strategie. Potřebujeme taková opatření, která budou úspěšně bránit ženy a děti proti tomuto mrzačení a je nutná spolupráce s OSN a s dalšími mezinárodními organizacemi, jakož i s nevládními organizacemi. Evropský parlament se také chopil řady iniciativ, mimo jiné se jednalo o boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Jedná se o účinnost našich opatření i za hranicemi Evropské unie. Musí existovat restruktovní politika vůči státům, které získávají pomoc od EU a nečiní nic proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Evropský parlament vyzval komisi, k tomuto tématu zahájit do vyjednávání s členskými státy příslušnou doložku. A co zde bylo učiněno? Naší povinností je chránit oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Potřebují psychologickou pomoc. Paní Wikström. Děkuji, paní předsedkyně. My se domníváme, že k tomuto týrání žen tedy že to je něco, co se na první pohled děje daleko za hranicemi Evropské unie, ale přitom eh, to tak není. 500 eh, tisíc žen v Evropské unii je obětí a 125 milionů globálně. Znamená to tedy stát se obětí eh, neodpustitelného porušení lidských práv, barbarské praxe, která měla dávno zmizet z povrchu zemského. Ženské zdraví je citlivým tématem v Evropském parlamentu. Hovoří se o zprávě Estrela, o zprávě Lunáček, o které jsme hlasovali nedávno. Pak jsme dostávali spoustu různých spamových e-mailů, zvýšilo se napětí v rámci parlamentu. Je překvapivé, že je tu tak velký odpor proti zájmu o ženské zdraví. Je to opravdu provokativní, že tolik lidí jedná tímto způsobem. Ovšem mrzačení pohlavních orgánů je opravdu smutným příkladem eh, mučení, které má následky, které často přetrvají celý život. Nedělá se s tím dost v jiných zemích a musíme být kritičtí i vůči tomu, co se děje v Evropské unii. 500 tisíc to je přece nezanedbatelné číslo, to je něco, co si zaslouží pozornost. Nemůžeme předtím zavírat oči a dívat se někam jinam uvítala bychom, bych akční plán proti násilí proti ženám, který opravdu účinně řeší tento problém. Musíme pomáhat obětím, ale také být aktivní při prevenci. Paní Maklárkin, před dvěma lety jsem hovořila v této sněmovně eh, s někým, kdo nyní je v OSN jakožto představitelka, která napsala eh, knihu eh, Pouštní květ, a eh, když jsem to četla, tak eh, mě to úplně rozplakalo, protože psychický a fyzický dopad, ty, ty strašné zážitky a zkušenosti žen, tolika milionů žen ve mně, eh, na mě měly opravdu velice hluboký dojem ve mně zanechali. Takže teď více než kdy předtím je důležité, aby komise vydala doporučení o tom, jak mohou ženy nakládat s touto nelegální praktikou. Musíme zajistit, aby si veřejnost uvědomila, že tato praktika představuje hrubé porušení eh, lidských práv ženy a dítěte. Ale také sami členské státy musí lépe chápat, do jaké míry je to rozšířeno i v rámci jejich vlastní společnosti aby to řešili je i s učeným stíháním. A také jak odstranit tento postup ve třetích zemích. To, že 125 milionů lidí, eh, žen celého světa je tím eh, postiženo, to je opravdu eh, šokující číslo, které si vyžaduje naší naléhavou pozornost. Plně podporuji volání komise a SVČ po velmi striktním postoji vůči zem, zemím, eh, které eh, nepostupují náležitým způsobem. Musíme najít způsob, jak ukončit tento barbars, tuto barbarskou praxi v celém světě. Děkuji vám, paní McClarkin. A teď pan Murphy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na začátek chtěl říct, že mě vůbec nepřekvapuje, ale uh, Znechucuje mě to, že někteří poslanci, jako pan Morganty z krajní pravice, používají eh, tuto barbarskou praktiku, eh, kterou trpí tolik žen, jako argument pro to, aby eh, používali rasistické a xenofobní argumenty. Musíme si připomenout, že africké kultury, kde je výrazně zastoupen islám, Eh, nejsou barbarské, eh, nejsou sami, které eh, páchají toto barbarství na ženách. Podívejte se na Evropskou unii, podívejte se na domácí násilí, které postihuje 20% žen, nebo znásilnění, které se týká 10% žen. Toto rozhodně není o tom, že by evropské hodnoty byly o něco lepší než ty africké, ale spíše bychom měli bránit práva všech žen a dívek a pomoci těm, kteří proti tomu bojují kdekoliv na světě. Alice Walker napsala román o zkušenostech těch, kteří žijí eh, eh, se znetvořenými orgány. A eh, píše o tom, jak tyto ženy jsou rutině zmrzačovány v různých částech světa a nějakým způsobem je, je ta bolest, kterou tuto ženy trpí, redukována a umenšována v porovnání s muži. Nejde jenom o tom, že je to barbarství, ale je to o útlaku žen. Je to projev útlaku na ženách. A je to způsob, jak bránit ženám sexuální eh, potěšení. A Evropská unie by s tím něco měla dělat, protože každý rok 20 eh, tisíc žen utíká před eh, tímto zásahem do Evropské unie. Některé z nich se snaží také chránit své děti. Hmm. Ale v Evropě pořád přetrvává nedostatek znalostí. Aktivisté také upozorňují na to, že některé členské státy deportují tyto ženy zpátky do jejich země původu, kde jim znovu hrosí e, eh, tato zásah. Je to temná skvrna na mm, politice Evropské unie. Členské státy mají povinnost chránit eh, ženy a dívky, které prchají před eh, těmito praktikami mnoha zemích, kde tyto praktiky jsou rozšířené, jsou e, nezákonné, což ukazuje, že potřebujeme více než jenom zákony. Potřebujeme mít e, bezplatnou zdravotní péči, která zajistí plná reproduktivní práva pro všechny ženy. A potřebujeme zamezit eh, spolehání se na neodborné e, zásahy. Musíme také zajistit plnou zaměstnanost e, a vzdělávací programy. Děkuji vám, pane Murphy. A předtím, než dám slovo paní Koraca Bild, tak bych tady mezi námi chtěla přivítat arménskou delegaci, která se účastní eh, společné delegace pro spolupráci s Armenií. Vítejte tady mezi námi. Zejména bych chtěla přivítat pana Farmaniana, který tuto delegaci vede a zanedlouho se tato delegace setká se zástupci výboru pro zahraničí